jsou eh, poměrně impozantní, ale jako demokrat musím říci ne a hlasovat budu proti zítra. Děkuji kolegovi Rabi Dátlovovi a další za nezařazené paní kolegyně Štasn jednu a půl minutu. Děkuji, pane předsedo.